Vážení kolegové, zaujměte svá místa, prosím. Yeah. We begin the meeting. Zahajuji schůzi. Přijímáte pořad jednání? Námitky? Žádné námitky? Schváleno. A budu pokračovat. Vážení kolegové, rád bych vás informoval, že dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou investiční bankou o výměně informací v souvislosti s EFSI byla schválena konferencí předsedů a bude podepsána předsedou parlamentu a před guvernérem Evropské investiční banky a pak bude předána členům. A mám zde eh, potěšení přivítat místo předsedu komise Jirka Katejnena. Rád bych ho pozdravil a dám mu bezprostředně slovo. Také bych vám chtěl připomenout, že dva spoluspravodajové se rozhodli urychlit postup našich prací v souvislosti s fc 2, což je jasná politická priorita pro všechny instituce, a to tak, aby bylo možné složku uzavřít do konce Eh, maltského předsednictví. A hned dám slovo místo předsedovi Katajnenovi, aby za nějakých deset minut eh, přednesl svůj úvod, pak dám slovo každému zpravodaji na pět minut a pak dám slovo stínovým zpravodajům, z nichž každý bude mít dvě minuty. Budou to stínový zpravodaj za Ekon a za Buč. A nyní dávám slovo místo předsedovi Katajnenovi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci, vážení přátelé. Děkuji vám za příležitost diskutovat o této problematice. Já jsem si připravoval Nejprve příspěvek existujícímu EFSI, pak eh, k jeho rozšíření a já se budu věnovat eh, také některým aspektům, které považuji za marginál, za důležité. Co představuje největší hozenou rukavici existujícího FC? Největším úkolem nebo problémem je nedostatek informovanosti E, uvádí se, že 85 z těch, kteří by měli vědět o EFSI maximum, to nevědí. A s tím bychom měli nějak pracovat a to společně. Slyšel jsem, viděl jsem a byl jsem svědkem akcí na místní úrovni v regionech, v různých zemích, e, které pořádali europoslanci a byly to akce věnované EFSI. A to je něco velmi pozitivního. Já bych tedy rád viděl více takových akcí věnovaných EFSI pořádaných v jednotlivých členských státech společně samozřejmě s Evropskou centrální bankou, protože se stále musíme setkávat s podnikateli, se zástupci bank, místních orgánů a vysvětlovat jim, k čemu FC je a čeho již FC dosáhl a co případně další regiony, úřady nebo společnosti mm, s pomocí FC dělají a dělali. Jinak se daří EFSI velmi dobře. Uvedu čísla z poslední doby. Máme 197 infrastrukturních projektů, které získaly financování z EFSI a tyto projekty představují finanční objem více než 24 miliard. 24 miliard z financování EFSI eh, bylo věnováno 197 infrastrukturním a inovačním projektům. A Evropský investiční fond schválil 264 eh, finančních dohod pro malé střední podniky spolu s místními bankami nebo lokální bankami nebo bankami rizikového kapitálu s celkovým objemem 8 miliard eur. A výsledkem těch, toho je e, zhruba 400 tisíc evropských malých a středních podniků dostane finanční prostředky, tedy 400 tisíc, to je hodně. Tyto malé a střední podniky e, se, tedy oblast pro malé a střední podniky si daří velmi dobře. A další povzbudivá informace je, že máme 21 investičních platform, které se týkají buď infrastrukturních inovačních projektů nebo projektů pro malé střední podniky platforma znamená obvykle investiční platformu soukromého a veřejného sektoru, které společně e, sbírají větší a menší investice a propojují je. To je příklad toho, jak mohou tyto inovační projekty získat přínos EFSI, ale samozřejmě je nezbytné dělat osvětu, pomáhat členským státům, regionům, soukromému sektoru, aby vytvořili více takových platform, protože platformy jsou velmi dobrou cestou, jak alokovat prostředky malým projektům. Také máme několik příkladů projektů, v níž finanční prostředky přichází nejenom od EFSI, ale z dalších finančních zdrojů EU, například ze strukturálních fondů nebo z fondu Horizont eh, nebo eh, z CEF, Connecting Europe Facility. A právě toto je prioritní vlastí pro nás. Korina Kretu a já společně chceme pomáhat místním orgánům, regionálním orgánům, aby propojili EFSI s dalšími zdroji financování v Evropě, protože právě toto je cesta, jak je možné využít maximum ze strukturálních fondů nebo grantů CF. Co se týče geografického pokrytí, tak se EFSI daří také velmi dobře. Když se zaměříme na státy, které získaly z EFSI nejvíc, tak těch pět největších uživatelů EFSI jsou Estonsko, Bulharsko, Španělsko, Litva a Portugalsko. A Řecko je šestý, šestým státem v pořadí s největším využíváním EFSI. Když se tedy zaměříme na to, jaký dopad má financování z EFSI na HDP, je skutečný výsledek, tak lidé zatím viděli počty projektů v té které zemi. Respektive počty projektů na jednotlivou členskou zemi které získaly financování z EFSI. To je částečná odpověď, protože nám to ještě neříká, jaký dopad má EFSI na HDP. Pokud tedy chcete měřit, jak účinné je financování z EFSI v každé zemi, musíte měřit jeho dopady na HDP, na tvorbu pracovních míst. A v tomto ohledu se EFSI daří velmi slušně. Finanční prostředky se daří směrovat tam, kde jsou skutečně potřeba. Ale zatím nám chybí dostatečné Geografické pokrytí znamená to tedy, že jsou země, které z mnoha důvodů zatím EFSI nevyužili, i přesto, že by takové financování potřebovali. Já tady nebudu nikoho obvinovat, ale dovolím si srovnat dvě sousední země, Bulharsko a Rumunsko. Bulharsko, jak jsem řekl, je číslem dva mezi státy, které nejvýrazněji využívají EFSI a to především v dopadu využití EFSI na HDP a Rumunsko je až na předposledním místě, využívá EFSI zatím minimálně. A co je příčinou těchto rozdílů? Je to mu tak proto, že v Bulharsku právě banky EFSI aktivně využívaly a využívají. Existují tři, čtyři rámcové dohody mezi bulharskými bankami a Evropským investičním fondem, Evropskou investiční bankou a e, to o podpoře z fondu EFSI pro malé a střední podniky. Existují také infrastrukturní projekty, které jsou z EFSI financovány. Když jsem byl Naposledy v Rumunsku, tak jsem hovořil s představiteli čtyř největších bank v Rumunsku. Ptal jsem se jich, proč nepoužívají EFSI. Eh, oni mi odpověděli, že po takovém financování není žádná poptávka v Rumunsku. A já jsem sám říkal, že o tom mám pochybnosti, ale musel jsem uznat, že oni to vědí lépe než já, ale přesto je to takové zvláštní, protože téměř všude jinde finanční prostředky pro malá střední podniky obvykle chybí. Je tam potřeba výraznější podpora, ale je to možná jedno z možných vysvětlení v Rumunsku prostě EFSI banky nevyužívaly zatím. A když EFSI začalo působit, tak tehdejší rumunská vláda nezískala eh, projektovou linii, která by byla dobře připravena. Neexistovalo penzum projektů, které by byly dostatečně vyzrálé. A právě proto tedy nebylo možné použít fondu EFSI pro infrastrukturní projekty. To nám však neříká ještě nic do budoucna. Pomáháme členským státům, aby využívali EFSI, zvláště v zemích soudržnosti. Se snažíme jim pomoci, aby mohli fondy EFSI plánovaně využít. A tak, aby se geografické pokrytí těchto fondů zlepšilo, zvláště v zemích, kde finanční trhy nejsou dostatečně rozvinuté. A pak několik slov o budoucnosti FC 2.0. Prezentaci znáte velmi dobře, já nebudu zacházet do podrobností. Samozřejmě chceme zdokonalit EFSI, rozšířit jej a jedna věc, kterou bych zde rád zdůraznil. Musíme zajistit, aby se zlepšila adicionalita oproti současnému stavu. Zatím je to velmi dobré, ale musíme zajistit, aby to bylo ještě lepší. A jedna z cest, jak to zdokonalit, je právě navýšení transparentnosti rozhodování. Já tady svoje vystoupení ukončím a velmi rád zodpovím na vaše dotazy a uvidíme, jakým směrem se diskuse bude ubírat. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo, za toto vystoupení na úvod, které vyznělo optimisticky, ale zároveň nám umožní uh, Ehm, také zaměřit se na některé slabší stránky, na některé mezery, které je potřeba zaplnit. Dám slovo dvěma spolu s pravodajům, panu Fernandezovi a panu Pulmanovi, každému na pět minut. A nechám na vás, kdo z vás chce začít jako první, pan Fernandez. Jose Manuel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A chtěl bych tady věce eh, pozdravit pana místopředsedu Evropské komise a veškeré další kolegy. Skutečně EFSI, tedy Fond pro strategické investice, funguje, funguje dobře, ale mohl by fungovat ještě lépe. A eh, odtud se odvíjí veškerá ta diskuze, veškeré ty návrhy, které parlament předloží. Já vítám rozšíření až do roku 2020, což vlastně takhle velice dobře eh, je dobré na tom, eh, dobře se hodí s koncem finančního rámce, také se mi líbí to finanční vybavení. A co se týče té dobrého geografického pokrytí, to je myslím velice důležité. Je důležité, aby tento fond byl jakýsi dodatečný zdroj financí, ale aby byl také inkluzivní. Proč hovoříme o tom dodatečnosti? Tento projekt není, eh, pokud máme jeden a tentýž projekt, pokud se odhrává v jiné na jiných místech, tak tam není eh, eh, vlastně stejný typ té adicionality. Když budeme mít projekt, který bude mít 150 milionů v Berlíně, tak bude mít jiný doba než projekt, který bude mít 150 milionů eur v Lisabonu tam jsou skutečné rozdíly a zase to bude rozdíl mezi Lisabonem a nějakou oblastí, která je chudá, skutečně velmi chudá. Takže toto vše je třeba zohlednit. Je zohlednit ten, třeba zohlednit ten lokální dopad na pracovní místa, na růst, na situaci toho konkrétního státu a nejenom státu, ale samotného regionu. Musíme tedy zohledňovat i regiony, má, protože máme uvnitř jediného státu chudší a bohatší regiony. Tedy riziko či přínos stejného projektu prostě není stejné ve všech členských státech a ani vůbec ne ve všech regionech. Proto si myslím, že je velice důležité, abychom posílili tu, to EIAH, tu poradní platformu a snažili se podnítit poptávku, abychom pomohli, aby byly překládány kvalitní projekty, abychom pomohli tomu, aby žádný region z toho nezůstal vyloučen. Mohli bychom zavést ještě nějaké další pomocné platformy, které by pomáhaly buď při vytváření čemu výběru projektů, eh, například na energii nic nemáme, Mohly by tak vzniknout i takové platnosti, které by, platformy, které by zahrnuly několik členských států, které se podílí na energetické unii a nějakým způsobem by dávaly dohromady investory, veřejné orgány, zájemce o projekty, aby tímto způsobem jsme proaktivně podpořili vytváření a vybírání nových projektů, podpořili regiony, tak aby se snažili vytvářet synergie s národními a místními samozprávami orgány. A dále je důležité, aby banky, podpůrné banky a finanční instituce, eh, které pomáhají rozvoji, byly aktivním hráčem v celé této záležitosti. A samozřejmě chceme mít lepší geografické pokrytí i menší projekty. To je velice důležité. A takové ty investiční platformy by k tomu mohly přispět samozřejmě při veškerém respektu pravidel, eh, které existují a také dobrého provádění tohoto fondu. A ještě bych tady nadnesl ještě jednu otázku, která se týká spíš těch menších projektů. A Tyto menší projekty nejsou nedůležité, protože jako celek to může být velký objem investicí. Ty platformy by mohly být například i na lokální úrovni, které by takovýmto způsobem dávaly dohromady ty menší projekty. E, tady je důležité, aby i sama EIB se o to starala. Je důležité si uvědomit, že ty malé střední podniky můžou mít veliký dopad na samotné investice. A je důležité, aby veškeré menší projekty nebo částečné projekty byly s nějakým způsobem dávány dohromady, tak, aby potom je mohly podpořit národní banky i národní obchodní banky. Dále vyžadujeme lepší transparentnost v rozhodování, tak, aby veškeré investice byly skutečně dobře podložené a aby byly ta rozhodnutí o nich činěna skutečně v souladu se zdravým rozumem. Já jenom na závěr podotkl, že jsem velice rád, že jsem spolupracoval s kolegou Udou Bulmanem a naším cílem je skutečně ještě urychlit eh, veškeré investice, posílit investiční schopnost tohoto fondů a podpořit tímto tedy to nové nařízení o fondu a doufáme, že se vše stihne do konce předsednictví do června. Děkuji a nyní dám slovo zpravodaji za ikon panu Polmanovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych poukázal na skutečnost, že oba dva spolu, zpravodajové, můj přítel Jose Manuel Fernandez a tedy já, my dva, jsme eh, dali k dispozici zprávu kolegyním a kolegům, rovněž také hodnotící zprávu jsme dali k dispozici, k dispozici příští týden v pondělí budeme mít příležitost eh, tady s veškerými kolegy, kterých si velice vážím obou dvou výboru a zejména také se stínovými zpravodaji prodiskutovat veškeré detaily. Dnes jsme takovém diskursu mezi institucemi. Je zde pan místo předseda Katajnien, kterému děkuji za to, že se mezi nás dostavil, že se podílí na tomto dialogu. A já se tedy obracím na ostatní instituce, neboť příští týden budeme hovořit s kolegy. A rád bych podotkl jednu věc. Myslím si, a již se to projevilo u FC1, v Evropě není žádné místo, kde by tento investiční plán byl sledován s takovou angažovaností, než zde v Evropském parlamentu. My se tomu skutečně věnujeme. Víte, na poté, co vy jako komise jste potřebovali více než 6 měsíců na to, abyste z EIB vypracovali koncepci na FC1, my jsme během několika málo týdnů eh, jak si nastavili předpoklady pro lichlou, lichlý legislativní proces. A pane místo předsedo, tady bych tak trochu byl kritický Měli byste možná si kriticky podívat na to, jak vypadá legislativní procent v parlamentu a na radě. Na v parlamentu máte 80% podporu, jak pro ten úkol, tam pro ten výsledek. To je, myslím, neobyčejné, je to mimořádný výsledek. My jsme ochotní jít do toho opět, skutečně se srdcem i rozumem, neboť věříme v tento úkol a věříme v to, že to bude úspěšné. Vaše analýzy říkají, že určitých oblastech máme investiční mezenu ročně v Evropě asi 20 miliard, takže je třeba něco udělat. A ještě jedna věc. Evropský parlament nepřipustí, aby FC1 nebo FC2 probíhaly nesprávným způsobem, neboť nechceme dát kritikům za pravdu, kteří by z toho potom vyvodili závěr, že nemáme či nepotřebujeme žádné angažované investiční programy, nepřipustíme, aby to stroskotalo na špatné nasměřovaných obchodních modelech, na byrokratických detailech nebo na chybějící ochotě kooperovat mezi, kooperovat mezi institucemi. Nechceme, aby EFSI na tomto stroskotalo. A kde jsou problémy? V naší hodnotící zprávě jsme to obšírně popsali. EFSI má mnoho úspěchů, zejména co se týče kvantitativních ukazatelů, tedy výše investičního objemu, ale jsou tady další otázky. Sám jste hovořil o problému adicionality. Nemůžeme připustit, aby EFSI mohl někdo vytýkat to, že část toho investičního objemu vzniká pouze tím, že se vytlačí buď veřejné či soukromé prostředky. Musíme tedy analyzovat ten tzv. crowding out a podívat se na to, zda EFSI či Evropská investiční banka dobře spolupracují, co se týče jejich pracovních modelů, co se týče modelů cen a form, forem spolupráce. Kolega Fernandeš poukázal na to, že malé a střední projekty jsou velice významné. Není možné, aby během vytváření či budování EFSI alespoň s tou dobu tak bylo, byly podporovány pouze projekty, které měly eh, větší objem investic než 50 milionů eur s důvodem, že EIB je toho názoru, že ona musí sama dávat záruky za ty úvěry a proto musí sama vše analyzovat a že nevěří prostředníkům, těm regionálním či národním podpůrným bankám, ani těm Platforma, my jste hovořil asi o 21 platformách, to je nový výsledek, ale byli bychom bývali rádi, kdyby to přišlo dříve a kdyby to bylo širší, kdyby to mělo širší záběr, neboť chceme skutečně dostat ty peníze, ty úvěry do regionů, k těm konkrétním projektům, kde z ekonomického hlediska e, jsou co možná nejslibnější, mají co největší budoucnost a mám spoluzpravodaje o tom, že hovořím, budeme pracovat rychle, ale prosím vás, apelujte na radu. Naposledy jsme skutečně velice se handrkovali. Není možné, nebo nestačí, aby rada měla rychlý postoj, musí také rychle se do věci zapracovat a pochopit ji. A potom, pokud pak rada společně s námi se bude rychle snažit to celé vyřešit, tak skutečně věřím, že se nám podaří celou věc uzavřít ještě během maltského předsednictví. Děkuji, kolego, a nyní dám slovo stínovým zpravodajům, každému na dvě minuty. Už máme trošku sklus, takže dvě minuty a předem se omlouvám, že budu skutečně trvat na dodržení limitu. Nejprve kolega od Marka A e, začnu, ne? Tak před, přednost má pan Heider. Pani Heider. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím dodržet ty dvě minuty. Oba zpravodajové eh, vyjádřili celou řadu pochybností a obav, které máme v našich výborech, ale já chci začít otázkou informací, jak říkal pan Katajnen. Je zde nedostatek informací ohledně toho, jaký ten plán EFSI vlastně je. Eh, slyšelo se, slyšeli jsme o Junkrově plánu, ale vlastně nevíme, zda to jsou dotace nebo co. Takže musíme daleko více komunikovat. Eh, vím, že komise se o to snaží. Snaží se eh, sdělit, jaký přesně to je projekt. No a pak je tady otázka adicionality a teď zabíháme do podrobností, my jsme o tom mluvili už opakovaně, a to je, myslím, spojeno s transparentností. Velice často se objevují pochybnosti o adicionalitě, protože zkrátka nevíme, jak se ten projekt hodnotí, a nebo jaké jsou indikátory pro eh, ty příslušné částky v rámci EFSI nebo pro ty částky z Evropy zkrátka. A občas projekt nedostává peníze z EFSI, nebo si lidé nemyslí, že dostanou jakékoliv peníze, jenom proto, že zde není dost transparentnosti. Takže na tom je potřeba zapracovat i s těmi platformami, abychom pomohli podpořit eh, malé projekty protože tato platforma je pro ně velice užitečná. A potom, co se týká rozpočtu, myslím si, že nám se všem eh, líbila ta 35% redukce eh, s tím menším objemem evropských peněz a já jsem si jistá, že nebo respektive nás dost překvapilo, že eh, vy jste vlastně vzal peníze z nástroje pro propojení Evropy a používáte je teď jako záruku. K tomu se budeme muset ještě vrátit. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Teď dám slovo od Maru Karsovi. Děkuji, pane komisaři. Milé kolegyně, milí kolegové. Debate, kterou jsme doposud vedli o FC2, ukazuje, že potřebujeme jednat více a na základě zprávy pana předsedy je toto, myslím, citelné, nebo bylo citelné. A myslím si, že je rozhodující to, že nesmíme k tomu přistoupit tak, že si řekneme, funguje to a jediné, co nefunguje, je práce na veřejnosti, banky a příprava prostřednictvím vlád je tady potřeba, je co zlepšovat, zejména strukturu, i v projektech, i ve financování. Pak je zde ta, ta debata o přidané hodnotě a o hodnocení projektu. Co se týče práce, jak se na veřejnosti nějaké ta světová kampaň, pokud ani poslanci tohoto Evropského parlamentu nevědí, či nejsou informováni o tom, jaké projekty byly podpořeny z EFSI v jejich vlastní zemi, jak se to potom má dozvědět regionální veřejnost? Musíme tedy informovat poslance regionálních národních parlamentů i Evropského parlamentu. Musíme jim dát informace o tom, aby přesně věděli, jaké jsou úspěchy EFSI, aby o nich měli detailní informace a mohli to sdělovat dál. Druhá věc. Pro mě je otázka EFSI ne pouze otázkou toho, jak banky využívají EFSI, ale zejména je to otázka, zda můžeme dostat tolik projektů i z soukromé ekonomiky od jednotlivých osob, abychom skutečně se stali tou ligou šampionů v oblasti investic. A tady skutečně máme ten problém, že máme příliš málo equity, příliš nízké zapojení do investic i ze zemí mimo Evropské unie. Děkuji a nyní dám slovo kolegovi Berndu Kamelovi dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane místo předsedo komise, za vaše vystoupení. Já jsem se zájmem vzal na vědomí ta velice úctyhodná čísla, co se týká těch infrastrukturních produktů, téměř 200, že máme 21 investičních platform a tak dále, tak podobně. Ale když dovolíte, podle mých poznatků je toto tak trošku vedlejší, protože přece neustále hovoříme o tom, že rozhodující je, co s těmi penězi děláme. Vy nám říkáte, jsme úspěšní, protože eh, dokážeme vydat několik stovek milionů euro. Dobře, ale upřímně řečeno, to by dokázal každý. Takže s tím se nějak jaksi neproslavíme jako EU. My musíme mít přece možnost říct a dosáhli jsme tím toho a toho a toho, toho, čeho měl ten program dosáhnout, tedy té adicionality. Ale ta mi zatím nebyla vůbec dokázala. A když už ano, tak na nějakých jednotlivých malinkých projektech. Takže mě opravdu e, jak si máte to, že tady mnoho řečníků říká neustále, že FC je úspěšný produkt a zároveň pokládají ale úplně stejné otázky jako já. Já si myslím, že tady bychom měli být v našem hodnocení eh, poněkud eh, skromnější, abychom aspoň počkali na spolehlivá data, než řekneme, že to bylo úspěšné. Pro mě se neustále nabízí ta základní, základní otázka, jaký je smysl těch eh, jednotlivých projektů, jak to změříme jak dosáhneme jaksi udržitelného efektu těchto projektů a kde je ta přidaná hodnota ve veřejné sféře, protože ve veřejné sféře je naprosto jasné, že vše, co běží přes EFSI, je buď nové zadlužení, které by jinak nevzniklo, a nebo už je to jaksi prodlužování už existujících projektů. Takže já tady vidím velice vážné strategické problémy a o nich bych rád získal další informace. Děkuji vám. Eh, eh, Děkuji a nyní bych měl dát slovo Delonsovi. Nevím, je zde někdo, kdo je nahrazuje? Nikdo? Dám tedy slovo skupině Alde Nilsi Torvalcovi. Eh, ten se obě, omluvil a kolegyně za ní bude hovořit a bude hovořit také s jménem Remozy nevidí a Silví tedy bude hovořit sama za Alde dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, dobrý večer, vážený pane místo předsedo. Eh, udělám maximum. Za Nielse velmi stručně. Eh, rozšíření EFSI je pro nás pozitivní, ale klademe si otázku, zda se má, eh, mají dělat škrty ty na CEF eh, s tím, že pak už nebude možné to dále rozšiřovat. Já sama osobně bych trvala eh, na zachování financí na výzkum. Vyšší zaměření se pro dosažení ambicioznějších cílů je pozitivní, stejně jako rozšíření okna pro malé střední podniky. Bylo by zajímavé zjistit, zda oblast zemědělství, rybolovu a akvakultury také do EFSI spadají a zda by mělo dojít k výraznější sektorové diverzifikace, protože toto jsou sektory, by eh, jedna a tedy financování eh, záruk EFSI. Eh, jakým způsobem se vyvíjely diskuse v komisi? Vážený pane místopředsedo, já osobně si dovolím ještě doplnit. Potřebujeme komplexní přístup EFSI, bylo dobrou iniciativou, pomohlo získat více investic, ale zároveň důvod, proč jste ji vytvořili, byl, že je obtížné pro fin- firmy hledat financování na trhu. Proto chci, abyste pracoval také na Unii kapitálových trhů, abychom učinili pokrok ve všech těchto složkách, také ve složce bankovní unie. A pokud budeme k věci přistupovat komplexně, bude také snažší Eh, vytvořit balíček, kde získáme obecný souhlas, ale jinak přeji vše nejlepší. Zatím se vám daří. Děkuji mnohokrát, Silvi. A nyní bych měl dát slovo dalšímu kolegovi z rozpočtového výboru, pane Riandovi. Bude někdo hovořit za něj, za GUE? Prosím. Máte slovo dvě minuty. No, eh, Na prvním místě chci říct, že naše zásadní pocity, to se týče GUE, co se týče tohoto plánu, Myslím si, že toto prostě není způsob, jak vyřešit nedostatek investicí. My bychom potřebovali skutečný plán veřejných investic. To je náš názor. To je náš základní postoj. A jinak musím říct, že když vidíme, jak EIB půjčuje peníze velkým podnikům, nadnárodním koncernům, v rámci kvantitativního uvolňování AXA, Total, BEFS a další, vůbec nechápeme eh, tuto toho, jak Evropská unie není schopná, či má obtíže používat své vlastní nástroje, která má vytvořené k tomu, aby se mohly vytvářet skutečné veřejné investice. Toto by byla rozhodně mnohem lepší cesta než tento fond. Co se týče eh, hodnocení, tady se říká, že Portugalsko je jednou zemí, která měla mm, velký, jeden z nejlepších užitků z tohoto Junckerova plánu. Ovšem, podle toho, co my víme, momentálně, zcela konkrétně, tady máme investice um, Lisabonské radnice, to je asi 15 milionů eur, ten projekt existuje, ano, ale konkrétně v podstatě došlo pouze k půjčce 50 milionů eur, Mělo to být 100 milionů, ovšem Sabonská radnice ustoupila, takže nakonec je to pouze půjčka 50 milionů eur, víc ne, nic jiného není. Ano, šlo tady do, dohody, smlouvy s určitými bankovními institucemi e, za účelem financovat malé střední podniky, ale k ničemu nedošlo. Vůbec nic hmatatelného v terénu nemáme, žádné investice nebyly učiněny. To je základní problém. A dále druhá otázka, která souvisí s financováním tohoto fondu. Původní myšlenka, která nám byla prezentována, bylo to, že tady bude určitý určitý typ eh, páky, že tedy tady budou investice a ty investoři uvidí tu páchu a sami budou přispívat svými penězi do toho fondu, tak to se budou ty peníze rozmnožovat. Já se tam existují nějaké údaje o to, zda tedy do toho fondu někdo přispěl mimo Evropské unie, mimo EIP, jaká je tady nakonec ta bilance eh, těho zapojení se externích aktérů do tohoto fondu, ať už to jsou tedy penězi, Až to jsou tedy nějaké veřejní investoři či soukromí investoři. Mohu ještě hovořit? Dobrá, budu pokračovat. Tedy, to je tedy ta druhá otázka. Jak tedy vypadá ta realizace toho v kapitálu? Jakým způsobem dostal fond kapitál? Já tady tady eh, nahrazuji bude masy. takže myslím si, že mohu pokračovat. Takže to je ta druhá otázka, jak se tedy zrealizoval ten kapitál toho fondu, odkud plynuly ty investice, kdy, kdo jsou to investoři. A třetí otázka, to je to geografické zapojení. My tady se snažíme nalézat mechanismy, že bychom prostřednictvím hodnocení investic zajistili to, že bude zohledněno i to geografické pokrytí, což by znamenalo, že ty regiony, které jsou trochu pozadí, nemají tolik zkušeností, by z toho měly také užitek. Ale já mám pocit, že i nadále je tady tato velká obtíž, nedaří se to, e, ty méně rozvinuté regiony ty nemají takový přístup, takže tady vůbec ta geografická kritéria nejsou zohledněna. A Nevím, my tady snažíme se tady vnucovat nějaká kritéria to, té radě, která hodnotí ty projekty, ale nefunguje to. A dále je článek, který hovořil o, o, o tom Junckerově plánu, je to z roku 2015. Sam se říkala, že, že se to prodlouží v závislosti na tom, jaká bude, jaké bude to hodnocení. V době, kdy tady pochybujeme o té adicionalitě, o transparentnosti, o tom, zda ty investice byly správné. Proč tady Evropská unie eh, chce tedy zrušit nařízení, které schválil tento parlament? Proč tady nemáme nezávislou analýzu eh, všech projektů dříve, než dojdeme k, k tomu prodloužení, k tomu FC2? Proč to takto tedy dopadlo? Um, uh, Děkuji, vážení kolegové. Nyní 45 eh, 40 minut eh, uplynou, proto dávám předsednictví kolegům Sekonu. Dobrý večer. Eh, teď tedy za zelené má slovo Sole. Prosím, pan Sole. Thank you, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane místopředsedo. My jsme přesvědčeni, že FC je celkově za to dobrý projekt, ale je zde mnoho prostoru pro zlepšení. Přesto si také myslíme, že je příliš brzy na to, abychom dělali kvalitní, udělali kvalitní studii dopadu FC, protože FC existuje příliš krátce, než aby se začalo analyzovat ehm, cokoliv na bázi kvantity i kvality. Za druhé, myslíme si, že je potřeba více transparentnosti a jasnosti, co se týká kritérií, podle kterých jsou projekty a e, způsobilé třetí strany hodnoceny. A myslíme si, že tělesa hodnotící EFSI by se měly více snažit, e, co se týká e, trend transparentnosti, která nám tu zatím chybí, zejména v souvislosti s adicionalitou projektů a jejich příspěvků k tvorbě pracovních míst a k růstu. Chci připomenout, že co se týká adicionality, tak investice by vždy měly být v souladu se strategickými potřebami evropského hospodářství, což je mimo jiné také boj proti změnám klimatu. Rovněž si myslíme, že je nutné, aby EFSI bylo dostupnější pro malé a střední podniky, protože malé a střední podniky, jak víte, jsou páteří hospodářství EU. A e, tom smyslu by se ten práh 25 milionů euro měl snížit. A nakonec rovněž si myslíme, že by mělo být snazší vytvářet investiční platformy a v tomto ohledu podporujeme komisi v tom, aby rozšířila tu investiční platformu, respektive tento přístup, a e, aby rozvíjela například další projekty, jako třeba projekty propojené s balíčkem oběhového hospodářství. Eh, děkuji a teď za Ekon a za Zelené pan Ekut. Eh, děkuji, omlouvám se za opoždění, musel jsem být zároveň ve výboru Envy, takže tak trochu přebíhám, ale eh, rád bych něco dodal k tomu, co říkal kolega. Mám trochu pocit, že všichni tak trochu říkají, jo, FC je skvělé, potřebujeme to trošku doladit, trošku zlepšit a pak můžeme pokračovat. Ale všichni víme, že účetní dvůr byl daleko kritičtější a v zásadě říká, že neexistuje opodstatnění pro, rozšíření, pro prodloužení EFSI vzhledem k tomu, jak, jaký EFSI podává výkony. Jaké EFSI podává výkony. A to je něco, co musíme brát velice vážně. Je potřeba si na to udělat čas, eh, je potřeba zajistit, že ta zlepšení, která uděláme, že budou taková, že to opodstatní prodloužení EFSI, protože se jistě všichni shodneme, že nějaký investiční program potřebujeme, ale zatím to děláme jaksi veřejnými penězi z EU, takže bychom to asi měli dělat pořádně, měli bychom zajistit, že ta adicionalita bude skutečně jaksi dodatečná, adicionální a zatím to podle mě tak není. Mělo by to být plně v souladu s našimi strategickými cíly to je to, co znamená adicionalita. A je potřeba rovněž zajistit, že jinak ty věci bez FC jak si dělat nepůjde. A zatím vidíme podle mě to, že eh, vlastně EIB si dělá pořád to stejné. A to je něco, kde já se chci ujistit, že vlastně nebudeme mít EIB, s tím svým business as usual. Proto ty veřejné peníze z EU nedostávají. To je velice zásadní věc. No a některé e, změny, které komise navrhuje, občas si říkáme, co to vlastně znamená. Například v oblasti klimatu je to teď takové propojenější, ale když si to přečtete, mají to být projekty s komponentami, které přispívají k naší akci v oblasti životního prostředí. A to zní hodně, hodně otevřeně a ta adicionalita se tady také tak nějak nekoná. Takže my chceme projekty, které jsou vyloženě pouze zaměřené na změnu klimatu a to zatím nemáme. Takže já už musím končit, vidím, že předsedové jsou nervózní, takže já už toho nechám, ale eh, já bych skutečně chtěl, aby se EFSI zlepšilo ale aby se zároveň zajistilo, že tam bude ta adicionalita, že to zatím nebude jen bianko prodloužení toho, co už máme. Děkuji, já jsem eh, vás nechtěl donutit k tomu, abyste nedokončil, takže teď tedy Ekon, EFDD, Markovali, dvě minuty. Prezident. Allora, innanzitutto... Eh, Děkuji, pane předsedo. Když bych rád eh, otevřel takový zásadní bod. Pokud z politického hlediska chceme skutečně vytvořit nový elán pro investice, tak potřebujeme posílenou poptávku a plán jako Junckerův plán, jako plán EFSI, to podnět, impuls, který momentálně potřebuje, nemůže vytvořit. Tady nám chybí veřejné podněty, veřejné impulzy pro naši ekonomiku. A taková malá záruka jednoduše nestačí tím nedokážete znovu nastartovat ekonomiku. Mám velké pochyby také i o těch číslech, která zde byla zmíněna, neboť ta čísla jsou možná také nafouknutá tím kvantitativním uvolňováním, cenou ropy, cenou eura. Cena ropy je momentálně velice nízká, takže si myslím, že se asi nejedná o dlouhodobý růst, nějaký stabilní růst a ekonomické problémy eurozóny stále ještě nejsou dořešeny, což situace také ještě stěžuje. Takže pokud nepodpoříme poptávku, bude to problematické a pak ten problém adicionality, o tom hovořili téměř všichni, rádi bychom tedy věděli. Na stránkách komise internetových jsou informace o různých projektech ale nezávislé studie, studie dopadu tam nejsou, ty tam chybí. A my potřebujeme občanům dobře zdůvodnit, proč komise například finančně podporuje plynovou rafinerii eh, či nějakou konkrétní dálnici. Tady bychom potřebovali nějakou ekologickou zprávu, ale pokud nemáme žádné skutečné nezávislé hodnocení projektů, tak je to skutečně velmi obtížné. Zatím máme hodnocení pouze od Evropské investiční banky a od komise. Nepředstavujeme si, že občané budou věřit tomu, co jim komise takto předloží. Potřebujeme, aby informace byly transparentní, to by měl zajistit i pan komisař potřebujeme nějaké nezávislé hodnocení. A teď Marco Zaniza, ENF, rozpočet. Presidente, molto velocemente, perché io ho veramente poco da dire su questa... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a v podstatě nemáš téměř již co dodat. Myslím si, že návrh komise nic nevysvětluje. Zelený kolega také poukázal na zprávu účetního dvora. Eh, pokud si ji pročtete, pochopíte, že neexistuje žádná záruka toho, že FC1 splnil vůbec nějaký cíl. Ani jeden jediný z těch cílů, který stanovil parlament. Takže nechápu, proč po roce a půl, aniž bychom skutečně byli schopni zhodnotit dopady programů, stylizujeme EFSI do nějakého naprosto skvělého programu a navíc komise i hned předkládá návrh prodloužení tohoto plánu a změnu EFSI, tedy takovou synovou verzi EFSI. My máme pocit, že je to naprosto netransparentní, chybí nám údaje pro to, abychom mohli zhodnotit dopad FC1. Zprávy, ve zprávě se hovoří o nějakých číslech, ale my nechápe, jak vznikla v 90% případech vůbec není možné zjistit, zda ty projekty skutečně vedly k nějaké adicionalitě a pak, že ano, k jaké, což by a všem adicionita je zásadní cíl tohoto fondu. Dále nemám informace o dopadu projektů na ekonomiku na ekonomiku buď celých zemí či regionů, ve kterých byly zrealizovány. Dále neexistuje ani žádná Jistota s ohledem na ten multiplikační faktor, to řekl zcela jasně Evropský účetní růd. Evropská komise vypočítala multiplikátor pro těch 500 miliard eur, který jste jmenoval, ale účetní dvůr řekl, že není vůbec žádná jistota, že tato metoda výpočtu je správná. Možná je ten multiplikátor nakonec nižší a pokud se podíváme na to, jakým způsobem komise dřív vypočítávala multiplikátory, vzpomeňme si pouze na příklad Řecka či na špatné odhady z minulých let, Myslím si, že s ohledem na toto vše bychom měli být mnohem opatrnější. Je důležité, abychom měli víc času na to, abychom mohli skutečně posoudit, co čeho skutečně plán si dosáhl. Je třeba si vyhradit dost času na to, abychom zajistili, že tato iniciativa a možné další prodloužení si nejsou nějakým propagandistickým nástrojem ze strany Evropské komise, která již téměř vystřílala veškerou svou munici. Potřebujeme jasné údaje, spolehlivé, abychom mohli zhodnotit, zda si něčeho dosáhl či ne ale já mám i nadále pocit, že se tady jedná pouze o propagandu, proto požaduji více údajů, abych mohl zhodnotit, co, k čemu tady došlo. Vy jste omylem dostal spoustu času, než, eh, mnohem víc času, než jste měl, takže čas máte, o FC se jistě bavit budeme. A teď tedy procedura Catch the Eye. Mám zde čtyři žádosti o slovo. Jako první paní Maletič. Ekon eh, EPP. Děkuji vám mnohokrát. Vítejte, pane místo předsedo Katajnene. Já si myslím, že je velice důležité, abychom v EFSI pokračovali, protože nejde pouze o to financování, nejde pouze o peníze, jde i o všechny ty ostatní pilíře, které jsou propojeny s dobrou implementací EFSI jakožto fondu. Takže bychom měli pokračovat na eh, reformách jednotného trhu, na vytváření příznivého prostředí pro biznis, ale co je také velice důležité, je to otázka projektů. Dobře strukturované projekty, které skutečně přispívají k plnění cílů a ve finále k pozitivnímu dopadu na HDP a tvorbu pracovních míst. Zmínil jste případ Rumunska a to, že oni řekli, že jim chybí projekty, eh, že jim chybí dobře strukturované, dobře připravené projekty a já si myslím, že na tom bychom měli pracovat, abychom země podpořili, zejména ty země, které se neúčastní eh, na dodateč, dostatečné úrovni eh, programů v EFSI, takže to je, myslím, třeba transparentnost, kterou bychom měli zaměřit na výměnu eh, zkušeností mezi členskými státy, osvědčených postupů, abychom mohli podpořit členské státy, které se zatím tolik neúčastnili a pak mám ještě jednu otázku ohledně blendingu. Eh, mně tak nějak připadá, že o blendingu všichni mluvíme, ale v praxi, že to není tak úplně jednoduché, protože máme různá pravidla, pra, různá pravidla pro politiku soudržnosti, jiná pravidla pro Horizon 2020, ještě jiná pravidla pro EFSI, zejména když hovoříme třeba o, o státní pomoci a o e, těchto věcech. Děkuji vám. Děkuji vám. Kolegové, prosím, nezapomínejte, že Catch the Eye je naplánováno pro každého na jednu minutu, takže buďte prosím struční. Bez ohledu na to, že nemáme hodně žádostí, bychom se měli řídit pravidly. A teď budget EPP, pan Marinesku. Děkuji. Pane místo předsedo, děkuji vám za vaše úvodní slova a také za to, že jste hovořil o Rumunsku. celá řada projektů se ještě nachází ve fázi předchozího schvalování. Co se týče malých a středních podniků, ano, zde třeba se skutečně zeptat, proč v Rumunsku nejsou podpůrné banky, v Německu, v Itálii, v Rakousku takové banky existují. A tam v těchto zemích jisté FC přinesl mnohem více úspěchu než v Rumunsku, protože třeba si položit otázku, jak vznikla situace, tato situace, že v Rumunsku na lokální úrovni ještě není tolik iniciativ, některé projekty také nebyly schváleny. Tady třeba opět myslet na kritérium adicionality. Co se týče malých a středních podniků, zde mám otázku, kolik přesných peněz se dostalo ke konečným příjemcům v rámci těch smluv, které byly podepsány v těch nejlepších zemích, i o jak velké částky se skutečně jedná. Bylo možná vhodné, aby webová stránka fondu EFSI byla přeložena také do rumunštiny. V Kajová jsme měli takové strhumáštění, bylo tam více stovek eh, osob přítomno a představovali jsme právě EFSI na regionální úrovni a je třeba jistě učinit ještě mnohé na lokální úrovni, aby EFSI byl úspěšnější. Děkuji nyní paní Holmajerová za budget a ekon. Vážený pane místo předsedo, nejdříve děkuji mnohokrát za vaše slova. Mne by zajímalo, eh, Jedna věc. Komise čím dál tím více se kloní k tomu, že obecně pouze dává úvěry a odklání se od eh, poskytování subvencí. Souhlasím. Pokud se jedná o otázky, které jsou blízké trhu, ano. Ale pokud se například jedná o horizont 2020 a oblasti základního výzkumu a interdisciplinárního evropského výzkumu, tam jsem přesvědčena, že to skutečně není vhodná cesta, že to není možné nahradit. Subvence jsou nenahraditelné. Nemáme konvekt skutečně eh, kontakty s podniky, s institucemi základního výzkumu, s univerzitami. Oni nám všichni říkají, že pokud nebudou existovat subvence, budou, pokud budou dotace naprosto odstraněny, tak určité druhy základního výzkumu prostě zmizí, již nebudou existovat. Proto tedy prosím, dbejme také na to, abychom poskytovali také subvence do oblasti základního výzkumu a e, podporu, ty úvěry z EFSI používali tam, kde je to z hlediska trhu logické, ale abychom tyto dvě věci nezamě, nez, nezaměňovali, či nesměšovali. Děkuji vám za skvělou časosprávu. Teď za Econ SAD pan Frunzulica. Thank you so much. Děkuji mnohokrát. No, vlastně vystoupení pana místo předsedy Katajnena nám ukázal eh, tedy eh, ten špatný příklad Rumunska a proto jsem si vzal slovo. EFSI pro malé a střední podniky plní eh, jak si své původní úkoly skvěle. Já skutečně nechápu, proč v Rumunsku to tak není, protože já jsem se angažoval se zaměstna, zaměstnavatelskými svazy v Rumunsku. Jsou stovky tisíc malých a středních podniků v Rumunsku, které hledají nějaké financování, ať už to jsou záruky nebo úvěry. Jdou do bank a banky jim říkají, že, nezna, že neznají ty programy, což je velký problém. Vy jste to zmínil u těch čtyř velkých bank, které říkají, eh, že eh, malé a střední podniky se o to vůbec nezajímají. To není pravda. Rumunsko má druhý největší zemědělský potenciál v Evropě Máme více než 10 milionů hektarů skvělé půdy. Bez ohledu na to dovážíme až 70 zemědělského zboží, protože máme nedostatek financování pro malé a středně velké podniky, které pracují v zemědělství a e, nebo i u jiných projektů, no, tak s tím je něco potřeba udělat, protože dámy a pánové, dovolte mi říct vám, že zde je velká obava, která už se u nás v zemi objevuje, a já už si to všímám i v jiných zemích eh, ve střední a východní Evropě, že po všech těch oznámeních, že bude tady ta dvou až tří rychlostní Evropa, tak se lidé u nás obávají, že spadneme do nějaké šedé zóny, kde bude jen nejistota a strach. A s tím je potřeba něco udělat, abychom tak nějak zachovali jednotu Evropy do budoucna. Jinak to bude opět velká propast mezi západem a východem Evropy. Už zase. Pojďme tomu zabránit. Děkuji. Děkuji vám. Prosím, dodržujte čas. Jako další eh, vidím paní Beres, eh, která je na seznamu, takže prosím, jedna minuta SAD Econ. Děkuji vám, místo, pane místo předsedo. Já mám otázku, která už tady byla nadnesena, tedy jaký makroekonomický dopad bude v mít, protože v době hodnocení se hodnotilo eh, s tím, že se znaly vše, eh, všechny výchozí informace, eh, když se připravoval Junckerův plán, ale ne, důležit, Tý je tam makroekonomický dopad, dopad na HDP. Ale moje druhá otázka se týká adicionality, protože to je téma, o něm se často diskutuje. Eh, a ráda bych eh, zjistila, zda je nutné zlepšit eh, podmínky tak, aby byly přístupnější a lépe známé. Víte, že kolegové se také zmiňovali o tvůrčích odvětvích Eh, zda je možno je financovat z EFSI, ale představme si, zda eh, někdo bude eh, takto hledat ehm, tyto zdroje finančních prostředků to, tímto způsobem. To asi nenastane, proto by mě zajímalo, zda vůbec děláte nějakou propagaci EFSI správným způsobem a zda je tady možnost nějakého zlepšení. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji vám mnohokrát. Jako další Econ SAD, paní Kali. Thank you. Děkuji. Já chci zdůraznit pár věcí. Eh, jako zpravodajka za ITRE pro FC2 chci zdůraznit, že potřebujeme transparentnost, abychom zajistili, že projekty, které budou prioritizovány, jsou ty, které by jinak nedostaly žádné jiné financování z jiných zdrojů, takže zdůraznuju nutnost té adicionality. Rovněž je potřeba mít více přeshraničních projektů, to stále zatím nemáme, to je velice důležité, protože Jeden z našich cílů bylo snižovat rozdíly, eh, snižovat jaksi nerovnost mezi zeměmi a to bylo proto dokonalé. Eh, a potom ještě jedna věc. Myslím si, že bychom se měli pokusit zajistit, že žádná země nebude mít eh, více než 10% celého EFSI, takže je potřeba chránit země proti koncentraci těch fondů pouze na jednu zemi. Samozřejmě můžeme vyloučit přeshraniční projekty, ale jedna země 10%, nějakých 50 miliard, to je velké číslo, je potřeba zajistit, aby k tomu nedocházelo. A e, konec konců to zní také spravedlivě, je potřeba e, korigovat diverzitu, nej zvyšovat napříč Evropou. A rovněž bychom možná měli korigovat způsob, jak mluvíme o úspěchu, protože pokud nějaká země dostala méně než jednu miliardu z těch 150 nebo 170, tak se to považuje za úspěch. Ale to mě tak nějak, já nevím, mě to tak nějak nesedí. E, děkuji vám. A teď, než dám slovo panu komisaři, tak e, ještě poslední řečník, e, každý je paní Bonafé, Econ SAD. Děkuji. Myslím si, že pokud chceme EFSI objektivně zhodnotit, tak je třeba být z těch investičních mezer v Evropě a na základě toho EFSI hodnotit, podívat se na to, zda se podařilo ji nějakým způsobem uzavřít, či ne. Já si myslím, že EFSI by mohl být velice dobrý nástroj. Předřečníci řekli, že hlavní potíže v oblasti investicí spočívá v tomu nalézt dostatek zdrojů na trhu. Proto by komise měla i nadále pracovat na tom, aby se situace zlepšila. Ta kritika, která zde nadnes byla nadnesena, byla příliš často velmi vágní. Já bych ráda položila komisi konkrétní otázku. Máme údaje o tom, kolik dalších míst bylo takto vytvořeno pomocí finančních prostředků, které byly zainvestovány? Děkuji a nyní poslední časník každý vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, v eh, nadcházejících dnech nebo později ještě v tomto týdnu britská premiérka Theresa Mayová spustí článek 50 že se hodnotuje Evropský fond strategických investic, je také součástí předmětu vyjednávání, protože Evropská centrální banka alokovala 5 miliard právě do tohoto fondu. Jaká část těch 5 miliard je přidělena Velké Británii? Z 16 miliard záruk, kolik z toho je přiděleno Spojenému království a nakonec když se eh, zaměříme na projekty, například Franz Debit, tedy 200 milionů eur investic. Za toto bude také přiděleno na seznam vyjednávacímu týmu s ze Spojeného království s tím, že část toho bude vlastně na Spojeným královstvím a bude se tedy Spojené království také podílet na to, komu se bude co přidělovat. Děkuji, pane Wolfe. Děkuji za nezařazené a nyní pět minut pro pana Katajnena na závěr. Děkuji a děkuji vám za vaše připomínky. Já bohužel neznám konkrétní čísla eh, týkající se odpovědnosti nebo podílu kapitálových prostředků náležících Spojenému království, ale mohu říci, že Spojené království zatím eh, získalo větší přínos než co eh, přidělila, protože právě Spojené království patří k největším uživatelům EFSI. Eh, eh, ale konkrétní číslo tady nemám, mohu říct jenom tolik, že na straně toho, co Británie využívá, je větší číslo než to, co do si přispívá. A adicionalita. Je to základ celého postupu. A v novém návrhu pro FC 2.0 jde o to, že všechny projekty schválené Evropou Evropskou investiční bankou budou muset obsahovat vysvětlení, proč daný projekt byl zvolen, proč dostane finanční prostředky z EFSI, tak aby bylo každému jasné, eh, proč toto odpovídá našemu scoreboardu, našim strategiím a podobně, s tím, že si uvědomujeme, odkud ta adicionalita přichází. Ono to má velký význam, je to velmi důležité pro vás ale je to důležité také pro zbytek světa, abyste tedy viděli, jaké projekty mohou z EFSI získat. A pak se můžeme zaměřit na to, zda je nutné provést nařízení nějaké změny. A samozřejmě transparentnost má zásadní význam. A pokud jde o nedostatku informovanosti o EFSI, já se k tomu ještě eh, vyjádřím, protože je to takový velký úkol. Pan Marinesko nám vysvětlil a dal eh, skvělý příklad toho, co chybí eh, na základní úrovni. Řada europoslanců uspořádala nejrůznější akce, eh, aby získala místní podnikatele pro EFSI, aby o tom informoval. A myslím si, že dokonce zás, a vím dokonce, že zástupci komise takových akcí uspořádalo ve Španělsku, Itálii a Slovensku, na Slovensku řadu takových akcí, kde vysvětlovali místním orgánům a místním podnikatelům, jak EFSI využít na makroekonomické úrovni sledujeme dopady a e, počty pracovních míst takto vytvořených. Zatím ta konkrétní čísla tady k dispozici nemáme, ale komise se připravuje, že zveřejní první výsledky dopadů EFSI na tvorbu pracovních míst. Je zajímavé si představit, že pokud dnes existuje 400 tisíc malých středních podniků, které e, by měly získat z existujících dohod, tak si dovedeme představit, kolik asi pracovních míst takto vzniklo. Třeba jedno pracovní místo na firmu, nevíme přesně, možná dvě ale dovedu si představit, že výsledky v tomto směru budou poměrně pozitivní, ale e, nesnažme se oslavovat dříve, než e, máme, budeme mít k dispozici čísla EIB nepokračuje jako vždy. EIB přidělila finanční prostředky většímu počtu projektům, tak e, že mají přístup ke kapitálovému financování. A také lze financovat menší projekty, než tomu bylo dříve. A také už spolupracují e, s národními bankami jednotlivých států. A pak eh, k regionální nebo geografické distribuci eh, mezi našimi návrhy na FSI 2.0 patří také určitá akcelerace technické pomoci v terénu. Znamená to, že EIB bude alokovat více zdrojů přímo v terénu. A EIB také eh, připravilo dohodu společně s, aby se prostředky lépe distribuovaly, aby pomohly členským státům v plánování, jak EFSI využít. Jak zmiňujete správně, je to někdy komplikované byrokraticky, ale to není důvod, proč ty finanční prostředky, které jsou dostupné, nevyužít. A k platformám. Ano, to patří k prioritním oblastem. Potřebujeme více platform z důvodu, které tady byly zmíněny. Dovolím si zmínit jeden pozitivní příklad platform. Kolega Ševčovič a Skaněte eh, připravují platformu energetické účinnosti s využitím strukturálních fondů společně s EFSI. To je tedy jedna zajímavá oblast, Možná někteří z vás budete znát iniciativu pro malé a střední podniky, kde lze využívat strukturálních fondů eh, pro malé a středních podniky. Tato iniciativa se tedy přesune do iniciativy energetické účinnosti. Členské státy budou moci tedy využívat strukturální fondy mnohem více takto. A pak k Rumunsku. Jak jsem řekl, Situace se možná zlepšila již k nynějšímu datu, ale zcela jistě se zlepší do budoucna. Někdy se setkáváme se zajímavými problémy v členských státech. Eh, dovolím si dva příklady. Jeden z Řecka, jeden z Rumunska. Jeden kvalitní projekt v Rumunsku se jmenuje Zavlažování, využívání eh, vody z Dunaje pro eh, zavlažování zemědělské půdy. My jsme se domnívali, že to bude patřit eh, k, k těm největším projektům v Rumunsku, které využívají EFSI. Ale získali jsme dojem, Vzhledem k tomu, že EFSI neposkytuje granty, tak vláda, že nemá příliš velký zájem o příležitosti z EFSI a někdy právní systémy také e, jsou trošku zkostnatělé, tak neumožňují e, nějaký výrazný pokrok. Další příklad z Řecka. My jsme podporovali řecké úřady v tom, aby vytvářely platformy partnerství soukromého a veřejného sektoru eh, pro investice do cestovního ruchu kde je možné nakombinovat využití strukturálních fondů AFC a získat eh, privátní zdroje financování. Což může být skvělá příležitost pro malé a střední podniky v Řecku. Víme, že se potýkají s zásadními problémy, eh, s těžkým přístupem k financím. I kvůli situaci v bankovnictví. Ačkoliv jsme se snažili, velmi snažili pomoci, nedařilo se. Nebudu zabíhat do podrobností. Někdy je to politicky obtížné prosadit dobré myšlenky, ale i nadále o to usilujeme. A pak další téma. informovat um, europoslance o projektech. Ano, my chceme zvýšit povědomí o dobrých projektech. Chceme vás také uh, zvát, kdykoliv se podepisuje smlouva o novém projektu ve vaší zemi. Budeme vás chtít eh, na takovýto slavnostní podpis eh, poslat, proto, pozvat, protože chceme, aby tam byly zastoupeny veřejné orgány, aby tam byly známé tváře, tedy i tváře europoslanců eh, kolem těchto projektů, protože to zcela jistě vyšle jasnou zprávu, že právě EU k tomuto projektu patří. Je to důležité i pro další potenciální investory. A nakonec CEF máme 1,1 miliard eh, CF e grantů, čili jenom 500 miliard z EFSI, eh, pro EFSI na z CEF, protože Předkladatelé projektu si uvědomují, že CEF je mnohem komplikovanější k využití než FSI. proto jsme chtěli navýšit granty a nové finanční nástroje v rámci CEF, ale zaměřili jsme se spíše na FSI, protože právě tady bychom mohli mnohem výrazněji pomoci infrastrukturním investicím. Vážení poslanci, vážený pane předsedo, Děkuji za pozvání, děkuji za tuto příležitost. Pokud budete chtít cokoliv vysvětlit, ujasnit, eh, obraťte se na mě e-mailem, eh, můžete se obrátit na IB, samozřejmě taky jsme k dispozici, jsme zde od toho, abychom vám pomohli. Eh, a pokud budete mít také vlastní podnět, nebo pokud vaši krajiné do Bruselu přijdu, prosím, obraťte se na komisi, rádi pomůžeme. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, děkujeme za to, že jste přišel, děkujeme za všechny informaci eh, a diskusi. Nyní máme eh, ještě pár slov na závěr. Pan Fernandez. Děkuji, mnohokrát, pane předsedo, děkuji také panu komisaři, panu místě předsedovi komise, děkuji mnohokrát za to, že se dostal sem a že tady s námi. Jedna věc, co na mě udělala dojem, tento fond se má zakládat na veřejných a v soukromých investicích. Ta záruka byla použita, byly tam jisté úspěchy, eh, došlo k růstu, došlo k vytvoření zaměstnanosti pracovních míst. Byly tam projekty, které by se bez fondů nemohly být eh, realizovány. Jak může někdo být proti fondu, který vytváří pracovní místa, který pomáhá, pomáhá růstu proti fondu, který, je to jasné, může být zlepšen? ale tady jsou lidé, kteří snad ani nevěří v to, že existuje. To mě skutečně poněkud eh, jak si ohromilo. Teď to je fond, který skutečně pomáhá, pomáhá malým a středním podnikům. Jak může vůbec někdo být proti tomu, aby fond tohoto charakteru existoval? Pane místo předsedo komise, mám takovou obavu. Obavu, která se týče financování té záruky. Rada se zavázala a komise rovněž, že nebudeme odvádět žádné další prostředky, ani jedno euro, jedno jediné euro z té finanční obálky, která je určena CEFu, Evropskému mechanismu pro pení Evropy. Ovšem ve vašem návrhu chcete i nadále od, je to 500 milionů, které chcete i nadále odčerpat eh, z toho okna pro finanční nástroje, tedy opět se snižuje dávka alokovaná do CEFu. My doufáme a věříme, že Rada dodrží své slovo. Chápeme to tak, že dohody jsou proto, aby se dodržovaly. A pokud v tomto nařízení jsme řekli, že nechceme, aby opět došlo k tomu, že se tady dotkneme těch finančních, že sáhneme na ty finanční války, které v tom první FC1 financovaly tu záruku, tak prosím dodržte tu dohodu. Vy tady máte skutečně 500 milionů ve svém návrhu, ty, které skutečně jdou z toho CEFu ve vašem návrhu, ale podle toho, co bylo domluveno podle té dohody, nemůžete je použít, protože jste slíbili, že nebudeme je nadále snižovat finanční prostředky alokované do CEFu. Josefu, Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď druhý zpravodaj, pan Bulman SAD. Děkuji pane předsedovi, vážení kolegové, děkuji rovněž vám za veškerá vystoupení a výs... vážený pane místopředsedo komise, pane Katajnene, já bych tady rád vyjádřil prospu oba dva si přejeme úspěch. Jak Evropský parlament si přeje úspěch, tak komise si přeje úspěch. A já doufám, že rada rovněž. Rada jak si se nepřáháněla v angažovanosti, abych to takto opatrně naformulovala v době, kdy se zrodil tento fond a členské státy se rozhodly, že na něm nebudou mít podíl pouze svých, svých investičních bank, ale že tam nebudou investovat žádné vlastní peníze. Jednu věc nebudeme nikdy akceptovat eh, a bylo vyhodné, aby komise pomohla toto radě vysvětlit. Pro Evropský parlament nikdy nebude akceptovatelné to, že členské státy se příliš málo starají o obchodní politiku Evropské investiční banky, neboť EIB jim patří. A zároveň trvají na to, aby se tady z ničeho nic eh, přijelo nařízení k fc 2, které nyní by Evropský parlament musel aplikovat, aniž bychom se bavili o tom, jak z EFSI udělat kvalitativně vynikající názor, neboť o to nám, nástroj, promiňte, neboť o to, ta, o to je nám jde, aby to byl skutečně vysoce kvalitní nástroj. A uděláme všechno pro to, jak řekl kolega Fernandeš, abychom to dokončili do léta. E, to je bolestné pro mnoho výborů, které se na to podílí, protože oni by v podstatě potřebovali více času, ale my se budeme snažit, aby se to do léta stihlo. Což ovšem bude fungovat pouze v případě, kdy rada skutečně se s námi bude ochotna bavit o tom, jak zlepšit kvalitu EFSI. Pokud rada nebude ochotná takovýto dialog s námi vést, tak ten časový harmonogram prostě nebude. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Bulmane. Už jsme téměř na konci, takže když dovolíte, já schrnu harmonogram za tři dny. 16. bude k dispozici návrh zprávy ve všech jazycích. 20. března bude představení návrhu zprávy. 23. března v 16.00 je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. 3. dubna, to je v dubnu, bude projednávání pozměňovacích návrhů a e, rovněž bude také prováděcí zpráva a 24. dubna je hlasování. To je tedy ten rozšířený harmonogram, jak to bylo navrženo. Děkuji vám všem, děkuji zejména panu Katajnenovi, že s námi zde strávil večer. Užijte si zbytek večera a uvidíme se na příštím zasedání výboru Ekon nebo rozpočtového výboru. Děkuji.